So, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, ti, kteří chtějí odejít ze sálu, tak ať tak ráčí učinit. Hey Nacho, can you go outside? I'm not starting the meeting until zájem, až se všichni usadí. Což tedy platí i pro kolegyni Delong. Vítejte sice se spožením, pane kolego Šikluno, který je ředitel, zástupce ředitele zodpovědný za eh, Střední východ a Severní Afriku. My jsme vás pozvali, protože si s vámi chceme vyměnit názory, jak je to s naší politikou vůči Syrii, jak se k ní staví mezinárodní společenství a zdali Evropská unie by mohla mm, stále hrát vůči roli v ženevském procesu a podporovat Asadův režim, aby akceptoval, podporoval demokratický politický proces. Takže za prvé, některé arabské státy eh, eh, eh, sledují mm, strategii, to znamená normalizovat vztahy, mm, mm, například tedy dokonce Sýrii opět přijímají tedy mezi své kruhy a zároveň panuje velká desiluze, pokud jde o schopnost ženevského procesu vůbec něco udělat s Asadovým režimem, aby se demokratizoval. Takže to v kontextu, kdy bezpečnost je horší a horší v Syrii a mm, mm, takže podle vašeho názoru, jakou roli může hrát EU v ženevském procesu a jaký by měl být vztah k arabské lize? A potom, jaká by měla být naše politika, pokud jde o podporu občanské společnosti v Turecku, abychom i tam sehráli smysluplnou roli a co očekáváte, jak se zachová Arabská liga ve vztahu k Syrii. Takže to jsou mé otázky. Já myslím, že kolegové budou mít další otázky, takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto příležitost eh, výměny názorů s vaším výborem. Já vím, že máme sklus, takže se pokusím být maximálně stručný. Téma Sýrie sice je těžké pojednat stručně, ale pokusím se ve třech částech. Za prvé aktuálně, jaká je situace v terénu a za druhé podívám se na evropskou politiku a naše postoje a postoje v mezinárodním společenství a potom pár slov k přípravě třetí bruselské konference o Syrii. Situace v terénu. Zde eh, někteří říkají, že ta situace se vrací k normálu tedy je pravda, že se tam méně bojuje než dříve a když to podle nás ale situace ještě eh, zdaleka je, eh, se velice vzdaluje normálu ještě. Nedávné události, které měly velký dopad, je Spojené státy, které oznámily, že se stáhnou, stáhnou své síly ze severovýchodu Syrie, takže to je největší událost. Pořád není úplně jasné, do jaké míry nebo podle jakého časového plánu toto proběhne. Nicméně dopady tohoto rozhodnutí již pociťujeme v terénu. Za prvé, kurdské síly, které podporovaly Spojené státy, tak se dostali do situace, že musí přehodnotit své postoje a jedno z opatření, které přijali, aby tu situaci řešili, je, že znovu začali jednat s režimem, angažovat se s, rež, s režimem a potom také další situace, která ještě zhoršila, vyostřila extrémní síly, tedy ISIS, i když neanticipujeme, že bychom se dostali zpátky do situace, když začínal islámský stát, který pokrýval část území Sýrie, avšak jsou zde indicie, že extremistické skupiny jsou silnější, posilují a opět získávají pozice. A samozřejmě další entita, která Eh, je posílena eh, tím americkým rozhodnutím, je režim jako takový, protože teď je v situaci, že jejich rivalové v terénu, tedy kurdové a podobně, museli začít jednat s režimem. Opět eh, přítomnost amerických sil, to znamenalo, že tam eh, mohly americké síly případně hned reagovat. To teď již odpadá, to již nebude tak a potom to posílilo tedy vlastně ve finále pozici režimu a Iránu a Ruska potažmo. Jak jsem již řekl, není úplně jasné, eh, jak eh, to stažení proběhne. Doufáme, že budeme mít více jasno příští týden, až se sejde globální koalice, která bojuje proti eh, islámskému státu, sejde se v Washingtonu a zde Evropská unie je silným hráčem a velice aktivním hráčem. My jsme pracovali na celé řadě opatření, je to balíček opatření, který předložíme na příštím zasedání koalice, ale samozřejmě realizace toho balíčku bude se odvíjet od tom, jak k tomu budou nakloněni naši partneři a to především Spojené státy. Nyní panují pochybnosti, jak tedy to bude možné zrealizovat. A když jsem zmínil, že zde je méně bojů, nicméně humanitární situace v Syrii je stále velice napjatá a křehká. Je pravda, že se nám podařilo odvrátit masivní krizi, a to i částečně díky tomu, že se domluvilo Rusko a Turecko a i to přičítáme vlivu evropských států a díky tomu Turecko a Rusko se dospěli k nějaké schodě, ale nicméně je zde takové riziko, že situace by se mohla zhoršit. To riziko pořád platí. Také, pane předsedo jste zmínil ten trend, že dochází k normalizaci, především v arabském světě. Ano, je tomu tak. Celá řada eh, arabských států v Damašku otevřela opět ambasády a opět i národní aerolinky začaly tam lítat do Damašku. Takže vypadá mm, to, že se tam oživily ty různé schůzky, jako třeba to eh, v Dubaji se konalo to eh, eh, ekonomické fórum, takže dochází k normalizaci. Ale my jsme řekli velice jasně, a zde souhlasíme s USA, že to je normalizace, která mm, zatím ale není příliš patřičná. Proč? Protože režim neudělal nic, aby si vůbec zasloužil to uznání. Žádný ústupek neudělali, vůbec eh, nezačali spolupracovat s mezinárodním společenstvím. Ani je zde, není zde žádná indicie, že by chtěl režim spolupracovat. Takže normalizace v podstatě nebude mít žádnou protiváhu. A mm, i když nakonec ve finále samozřejmě je to na Spojených státech, aby eh, si definovali vlastní vztahy se Sýrií a je to na nich, aby rozhodli, zdali opět eh, bude hm, tedy Syrie připuštěna do okruhu eh, Ligy arabských států a v pondělí se bude zde v Bruselu konat schůze a summit poté ke konci února. Hm, tedy hm, summit. A Evropský postoj i přes veškeré výzvy, přes různé ty události v terénu a jinde, tak náš postoj je silný, razantní. To znamená nejenom principiální, ale i eh, je to postoj, který se opírá o naši silnou politiku. Na jedné straně je zde potřeba eh, teď nenormalizovat, nezahajovat rekonstrukci, dokud tam nenastane skutečný důvěryhodný proces eh, v kontextu usnesení nebo rezolucí tedy OSN v rámci ženevského procesu. A potom je to otázka návratu, návratu uprchlíků. To je velice kontroverzní věc, protože samozřejmě řada z nás souhlasí, že bychom si přáli, aby se vrátili domů. I ti uprchlíci se chtějí vrátit domů. Nicméně Tyto návraty musí proběhnout ve správném kontextu, aby to byly návraty bezpečné, důstojné a dobrovolné. Máme na to guidelines OSN, kde se specifikuje, jak návraty mají probíhat. A když slyšíme eh, že údajně tam již nastaly podmínky pro jejich návraty, tak je třeba, aby se to prokázalo, ukázalo, že skutečně v terénu jsou podmínky, které umožňují návraty. Protože my, když se tam podíváme, tak zjistíme, že předpisy, zákony eh, přijaté režimem eh, umožňují vyvlastňovat uprchlíky. Je to situace, že ti, kteří se vrátili, tak jsou zastrašováni, diskriminováni. A takže suma sumárum nejsme přesvědčeni, že podmínky mm, byly naplněny. A mm, proto trváme na postoji z dubna 2018, eh, eh, tak jak to přijala rada a to několikrát jsme zopakovali, deklarovali i na konci tohoto týdne se sejdou neformálně Eh, ministři zahraničí ve formátu Kimnik a zde mm, prozatím teď není důvod, abychom náš postoj přehodnocovali. A ještě k té bruselské konferenci. Opět jsme rozhodli, že je vhodné, abychom konali tuto konferenci, abychom pozvali víceméně stejné účastníky jako v minulosti, abychom se zaměřili na politické aspekty a dali tam prostor procesu OSN, zaměřili se na humanitární aspekty, na mm, dárcovství eh, pro pomoc uprchlíkům v Syrii a jinde v hostitelských země, zemích a abychom tedy i se podívali na ty mm, společnosti, hostitelské společnosti, je třeba, aby zde pokračoval dialog a budeme se zdůrazňovat roli občanské společnosti a především se chceme zaměřit na roli žen v občanské společnosti. Děkuji, děkuji pane Šikluno za úvodní slovo. Nyní výměna názoru. Mám zde tři kolegy na seznamu řečníků. Miss Lochbiel and Miss Valero. Did we miss anyone here? Někdo mi vypadl. Paní Lalonde ještě. Já taky. Tímto uzavřeme a pokusíme se každý jednu a minutu a půl. Jako první má slovo pan Parňo. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážený eh, pane Vesešte, prosím, rád eh, mm, bych řekl, že vaše slova ukazuje, že jsme v situaci, která je nadále obtížná po té, co jsme byli v takové fázi politické, kdy vlastně ještě vůbec nic nebylo rozhodnuto. Velké nebezpečí, jak jste to nazval vy. Já bych se vrátil k jedné věci, o které jste nehovořil. To je situace Kurdů v Sýrii. Kurdové, eh, kterých, ve svých jednotkách, které chrání obyvatelstvo, byli jednou s velkým hráčem na terénu, velice bojovali proti Daeši. A nyní se zdá, Eh, po té, co bylo známé, že se americká vojska stáhla a eh, Turecko se snaží upozorňovat na takzvané kurdské riziko na jejich hranici, eh, tedy na hranici s Tureckem. Tady tedy vidíme, že je tady snaha údajně vytvořit nějaký kurdský protektorát. Turci se v tom velice angažují. A já si myslím, že my musíme se zamýšlet nad osudem Kurdů. Francouzský prezident Macron již žádal prezidenta Erdogana, aby zajistili bezpečnost syrských Kurdů. Ovšem, Otázka je, jestli v této věci pan prezident Erdogan je tedy tím vhodným hráčem, na kterého se máme obrátit. A dále e, nyní možná e, se tedy jaksi otevírá nová fáze této krize syrské, že to nebude tolik e, vojenská, ale spíše politická, ale stejně v popředí stále bude otázka bezpečnosti Kurdů. Děkuji. Paní Lalonde. Děkuji. Já bych vám ráda položila otázku, která se týká Idlibu, jeho budoucnosti. Idlib, to je to město, které ovládá ty nejvíce extremistické skupiny. Eh, Fronta Al-Nusra, bych to řekla jasně, a ptám se, co si tedy myslíme, co se stane s Idlibem, jaká bude jeho budoucnost. A druhá věc, ráda bych se vás zeptala na jednu věc. Nemáte dojem, že by bylo pro Evropu velice zajímavé, aby obnovila kontakty s Asadovým režimem pouze tedy proto, aby se snažila eh, nebo mohla zabránit návratu veškerých džihadistů, které momentálně například jsou v kurdských věznicích, či přímo se nacházejí v azatových věznicích, neboť pro Evropskou eh, unii jsou takovýto džihadisté, kteří by se vraceli velice velkým nebezpečím. A já si myslím, že bychom z tohoto důvodu měli s Asadovým režimem spolupracovat, protože pokud to neučiníme, tak si myslím, že Evropa se vystavuje velkému nebezpečí. Děkuji vám mnohokrát, děkuji. Nyní paní Lochbühlerová. Děkuji. Já mám tři otázky. Byly tady závazky dát 3,5 miliardy eur. Myslíte si, že teď letos spadne podobná cifra, která bude příslíbena. Další věc. EU má jasnou, jasný postoj, že může v Syrii dojít k rekonstrukce a obnově jenom tehdy, pokud dojde ke skutečné politické obrodě a změně, ale je to vždycky skutečně možné jasně rozlišit mezi infrastrukturou a humanitární pomocí a rekonstrukcí. A třetí, jak je to s válečnými zločiny? Jak Evropská unie a členské státy mohou zajistit, že váleční zločinci opravdu skončí před soudem? Děkuji. Děkuji. Paní Valero. Thank you. Yeah, we had a discussion. Děkuji. Onehda jsme diskutovali na výboru SEDE o Sýrii spolu s kolegy ze SED jsem před Vánoci byla v Turecku. Byli jsme na ministerstvu obrany, setkali jsme se se spoustou lidí, kteří hovořili o rebelech ze Sýrie a je nám jasné, že Erdogan chce prostě vymazat teroristy. Týká se to severní části Kurdistánu nebo Sýrie, on chce prostě Eh, vygumovat všechny, kdo bojovali proti Daesh, PKK, IPG a další. Já bych se zeptala, co na to říká Evropská unie. Zatím jsme až tak moc neslyšeli. Když došlo k invazi do Afrínu, tak v podstatě myslím, že jsme víceméně mlčeli. Tak bych chtěla vědět, co si EU myslí o těch nárazníkových zónách, které chce Dogan vybudovat když už nemůže jít do celého Kurdistánu, tak bude chtít aspoň ty nárazníkové zóny. To je jedna otázka. A potom jste řekl, že Daesh znovu nabývá na síle a to se také objevilo při slyšení minulý týden, že oni vlastně nejvíc vyhráli v této situaci, kterou teď máme. Oni prostě získávají znovu na síle a paní Lalong říkala o těch eh, cizích bojovnicích, my máme ale i spoustu jiných evropských občanů, kteří jsou členi, členy příslušníky islamského státu nebo Daeše. A pak tady máme ten problém s dětmi. Děti z Evropy, které tam odešly. Co udělat? Jak je zachránit, jak je přivést zpátky a co, co Evropa může udělat pro všechny tyhle děti, které tam teď jsou. Děkuji. Děkuji, paní Valero. A nakonec já bych se zeptal, pane Šeklů, no taková konkrétní otázka. Kolega z, kolegové z Gruzie se na mě teď obrátili s obavou, co se týká uznání toho faktu, že Asad uznal okupaci Osetie a Abcházie. Má SVČ nějakou strategii, co se týká této politiky uznávání a může to být součást nějaké naší komunikace s Damaškem? Děkuji za vaše otázky. Pokusím se na ně odpovědět, jak obsáhle jenom budu schopen. Některé z těch otázek jsou otázky, které my si také klademe. Byl bych rád, kdybych na ně uměl odpovědět. Ale uh, Pokusím se, co to půjde. Kurdové. Tady byly dvě otázky, které se tomu věnovaly z různých aspektů. Za prvé, naše hlavní obava se týkala ochrany kurdských civilistů a my jsme jasně řekli, při komunikaci se všemi účastníky, že zaprvé je třeba se soustředit na ochranu civilistů. Samozřejmě některé z těch aktivit mm, znamenají obavy spojené s celou kurdskou populací. Samozřejmě netajím, nikdo se, někteří se netají tím, jak by to chtěli řešit, to jste také říkali. Uh, já bych řekl, že členské státy tady zastávají velice různá stanoviska, co se týká optimálního řešení této situace. A myslím, že můžeme najít společnou půdu tím, že do toho zahrneme všechny, koho se to týká, hlavně Turecko. Jde o to, aby nedošlo k žádným jednostranným akcím, k nějakým jednostranným akcím, které by měly dopad na humanitární situaci přímo v terénu. Otázka nárazníkových zón. Teď vám odpovím spíš osobně. Pro mě ty nárazníkové zóny navržené Tureckem připadají podobné, jako byly ty deeskalační zóny, které navrhovalo Rusko v jiných oblastech Sýrie. Viděli jsme, jak to fungovalo, že taktika nebyla ani tak deeskalovat, ale spíš eskalovat až do bodu, kdy se to dál eskalovat už nedá a pak to tedy nechat trochu deeskalovat. Já doufám, že to nebude osud těch hranic, kde žije kurdská populace. Pak Idlib. Ano, opravdu. Idlib nyní do značné míry převzala Al-Nusra, zastavili jsme určité programy, které jsme tam eh, měli v Idlibu a v jeho okolí, protože my jsme spolupracovali s lokálními orgány a mnohé lokální orgány teď převzala Al-Nusra nebo jejich, její různé odnože. Situace, tak jak ji teď máme, podle mě je spíš neudržitelná. Je tady šance, že režim, hlavně protože jinde na severu dochází k velké destrukci, se bude na Idlib soustředit, tak aby obnovil svoji kontrolu nad Idlibem. To asi nebude příliš složité pro režim nastolit tam zpět svou kontrolu určitě, co se týká kontaktu s džihadisty a Asadovým režimem, já bych řekl, že v dřívějších fázích eh, konfliktu Asad nechal mnohé džihadisty uprchnout z vězení a přispěl sám do značné míry k tomu, jaká situace se z toho později vyvinula. Bruselská konference otázky závazků. Samozřejmě doufáme, že překročíme ty závazky, když se podíváme na to, co je v terénu potřeba, tak eh, ty potřeby stále rostou. Takže doufáme, že dárcovská komunita eh, zvýší přísliby, tak abychom tu částku z loňského roku překonali. Zřejmě máme jistou šedou zónu mezi humanitární pomocí a určitými typy rekonstrukce a obnovy země, ale kolegové, kteří se mají na starosti humanitární pomoc, jsou velice obezřetní při své práci a je tedy zcela jasné, eh, že to je ta eh, že prioritou je ta rizí humanitární činnost a ta činnost opravdu naléhavá a neodkladná. Jde o tu třetí bruselskou konferenci, která má své předchůdce Brusel 1, Brusel 2 a letos bude Brusel 3 a to bude také věc velice, tak říkajíc, důvěryhodná. Otázka Daeše, evropských občanů, především dětí, to je primárně v kompetenci členských států, jak přistupují k vlastním občanům. My bychom si přáli, aby hlavně v případě dětí eh, tak říkajíc nepropadli sítem těch, kterým jest pomoženo. Jde o to, aby se mohli vrátit a, a zpátky vrátit do evropské společnosti, překonat traumata, která zažili za života v Sýrii v oblasti pod vládou Daeše. Na tom tedy spolupracujeme s jednotlivými členskými státy. A pak otázka že Syrie uznala Abcházii a Jižní Osety, jejich anexi Ruskem. My jsme o tom diskutovali na jisté nižší úrovni a sdělili jsme jim, eh, že si nemyslíme, že by tento jejich postoj byl jakkoliv přínosný. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám, eh, že jste přijal naše pozvání. Hodně štěstí ve vaší práci a hlavně hodně štěstí další bruselské konferenci. Viděli jsme, kolik úsilí bylo do toho investováno ze všech různých stran. Dobrá? Can move on to item number five is João Valeda. Bod číslo pět, João Valeda Almeida, možná už čeká venku. Může se někdo prosím podívat?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 Item number five. Bod číslo pět pořadu jednání. Jsme rádi, že naším hostem je teď pan velvyslanec João Valle de Almeida, který vede naši delegaci u Spojených národů v New Yorku. Buďte vítán. Je skvělé, že jste opět přišel mezi nás. Nebudu říkat moc na úvod. Chci vám osobně poděkovat za to, že jste zorganizovala tu báječnou cestu pro členy výboru AFET do New Yorku loni v říjnu. To bylo opravdu velice dobré, velice úspěšná návštěva, včetně té hodinové konverzace s panem Gutierrešem. Pozvali jsme šéfku 73. zasedání generálního schromáždění paní Maria Fernanda Espinoza Garces a bude v pondělí 4. března hostem výboru AFET. Proč jsme pozvali pana Joa Valede Almeida? Pozvali jsme ho proto, že bychom od něj rádi slyšeli aktuální informace o prioritách EU ve Spojených národech. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane McAllistere, pane předsedo, děkuji personálu i poslancům Evropského parlamentu. Jsem velice rád, že jsem zase tady. Aspoň jednou za rok jsem rád přijdu a rád jsem vaším hostem. Vím, že času nemáme mnoho, je docela pozdě odpoledne, takže pokusím se to vzít telegrafickým způsobem, alespoň ty úvodní poznámky a pak se samozřejmě budu těšit především na živou výměnu názorů. Mohl bych vám říct spoustu věcí, ale začnu tím, že řeknu, že dnes jsme uprostřed ideologických diskusí. A je to vážná diskuse, složitá diskuse, je to diskuse mezi těmi, kdo si myslí, že globální problémy se musí řešit globálně a globální řešení vyžadují pravidla opírající se o multilaterální systém a mezi těmi, kdo si myslí, že národní suverenita, síla národních států by měla volně plynout a volně spolu soutěžit a řešení se nějak najdou v rámci toho poměřování sil. Evropská unie eh, jasně zastává ten první postoj. My jsme jasně proto, aby se mezinárodní systém opíral o pravidla, která respektují základní hodnoty, právní stát a která se soustředí na spolupráci a nikoliv na konfrontaci mezi státy a jednotlivci. Tato debata tady byla vždycky. Akorát teď jsme v takové, rokoce, jako řekněme, akutní fázi této diskuse. Důvody asi znáte. To je první věc, kterou jsem vám chtěl říct. Není to normální doba, je to doba svým způsobem přechodová, kde se cosi láme, Máme tady dopad na, na multilaterální systém a má to dopad na mou práci v New Yorku. Teď vidím, že Spojené národy jsou vlastně v přechodu. Máme generálního tajemníka Spojených národů, který poprvé je občanem Evropské unie. O to víc mě těší, že je to člověk z mé země, ale jsem velice rád, že máme Evropana v těchto těžkých dobách, který se snaží s naší podporou ambiciozně reformovat. Jde o implementaci celé řady důležitých iniciativ a myšlenek v tomto roce. Já ho velice podporuji. Já si myslím, že reforma pokračuje dobře, zdaleka není hotová, je potřeba ještě spoustu práce, úsilí a generální tajemník potřebuje Evropskou unii jako velkého podporovatele na své straně. Pokud chceme bránit multilateralismus, musíme ho reformovat. Pokud chceme, aby Spojené národy zůstaly centrem multilateralismu, musíme Spojené národy přizpůsobit nové realitě dnešního světa a světa zítřka. O tom je Guterresova reforma. Iniciativa, která přijde letos, je složitá. Jde o financování a rozpočet Spojených národů. Měli byste vědět, a já vím, že víte, ale přesto vám to řeknu, Evropská unie má na svých bedrech asi třetinu financování Spojených národů. Třetinu, zhruba 30 pochází od daňových poplatníků, které vy tu zastupujete. Na to by se nemělo zapomínat. Ještě důležitější je, že platíme včas, platíme v plném rozsahu a nikdy neutíkáme před svými finančními závazky. A strašně bychom si přáli, aby to dělali tak všichni. Uh, Kdyby to tak opravdu bylo, tak by Spojené národy nebyly v tak složité situaci, v jaké jsou. Generální tajemník před dvěma lety napsal nám všem, jak složitá je situace a jak se ji snaží vyřešit. Jsme pišní na to, že jsme konzistentní a permanentně Spojené národy finančně podporujeme. I díky vám, protože i vy jste rozpočtovým orgánem a děkuji za to i všem 28 členským státům. Evropská unie a Spojené národy dnes. Já jsem šťastný velvyslanec, já nejsem nějak depresivní týpek, stále jsem dobré mysli, ale mám dost dobrých důvodů pro svůj optimismus, protože si vedeme dobře. Dám vám pár příkladů. Jsme jednotní, hlasujeme stejně, uh, v 93, někdy 95 procentech, což je neuvěřitelná hlasovací harmonie. A to držíme už několik let. Máme své rozdíly, ale zároveň jsme schopni se dohodnout, zorganizovat a mít společný postoj k většině otázek. To je výsledek velkého úsilí mého týmu a týmu všech 28 členských států. A na to jsme pišní. Další příklad, který patří k mým nejnovějším projektům. Co děláme uvnitř Rady bezpečnosti? Rada bezpečnosti má 15 členů, jak víte, 10 z nich se volí, 5 je stálých, 5 stálých členů a těch 10, na těch 10 míst se volí různé země. Teď máme 5 z 15. Máme dva stále a tři zvolené členy. Otázka byla, když jsem přijel do New Yorku, zda prostě vememe na vědomí, že máme tři, čtyři, dva, pět a necháme to být, nebo zda se budeme snažit maximalizovat dopad toho, že budeme lépe koordinovat ty, kteří jsou členy Rady bezpečnosti. A mohu vám říct, že věci se ubírají správným směrem. Dnes máme systém, díky němuž můj tým zdejší centrála může nabrýfovat všech pět členů, takže říkají zhruba to samé v Radě bezpečnosti, samozřejmě s různým důrazem, ale základní poselství je stejné. A rozšiřujeme tuto koordinaci na ty, kteří jsou těsně venku už z Rady bezpečnosti nebo kteří jsou těsně před vstupem tam, takže ve většině případů máme společný postoj, aspoň tam, kde je to relevantní. Osm velvyslanců vyjde ven a udělají společné prohlášení. To jeden to přečte, tak říkají, za všechny. Teď jsme to dělali v případě Venezuely o víkendu. To děláme i v souvislosti s klimatickými změnami, Blízkým východem a tak dále. Takže velvyslanci takto postupují, aby to bylo viditelné, ne že říkají to samé, ale dělají to tak, že vystoupí před tisk, před média a jasně proklamují společný postoj. To je nejnovější vývoj, na který jsme opravdu pišní. A je to další důkaz toho, že umíme možná víc, než si o nás někdy někdo myslí. A další velice důležitá věc, něco platíme, když jsme jednotní, ale neplatíme tak moc, když jsme rozdělení. Takže to je velice důležité poselství. To vždycky říkám poslancům, chci to říct vám, pane McAllister, i vašim kolegům. Je důležité, abych to řekl i tady, že naše slovo platí, když jsme jednotní. Říkám to i ve veřejných debatách, budu to říkat ve veřejných debatách před eh, evropskými volbami. A Skončím touto poznámkou. Dnešní svět je složitý, komplikovaný, těžce se spravuje, je vystaven novým hrozbám. Dokonce i ti spojenci, o nich jsme si mysleli, že jsou dobří spojenci, někdy jsou méně spolehliví a je to velice důležité. Před evropskými volbami nesmíme zapomínat na globální dimenzi Evropy a na to, jak důležité je pro evropské občany, aby profitovali z toho faktu, že společná aktivita v celosvětovém měřítku poskytuje každé zemi Evropské unii jasné postavení. Doufám, že debaty před volbami se nebudou soustředit jenom na ty vnitřní domácí záležitosti, ale že budeme mít i nějakou perspektivu pro globální roli Evropy. A úplně poslední slovo, vztah, který máme, má mise, má delegace v New Yorku k Evropskému parlamentu, to je opravdu věc, která mě těší. My rádi spolupracujeme i s těmi misemi, které přihlíždějí do New Yorku z jiných výborů. Je to priorita pro mě a náš tým, abychom vás podporovali, abychom vás hostili, kdykoliv přijedete a já se snažím eh, parlament vyzývat k tomu, aby jezdil na návštěvy. Znám kolegy, kteří tam byli, pan Bok. Velice mě těšilo, když jste byl v New Yorku, těšilo mě přivítat v New Yorku pana McAllistera. Je to opravdu velice důležité, abyste tam jezdili, můžete říci to, co já říct třeba nemůžu a můžete přivést zpátky poselství, které se bude týkat základních hodnot, které Evropa podporuje a které chce v rámci multilateralismu podporovat. Děkuji. Thank you, João Děkuji, Joaovi. A nyní máme takových 40 minut na diskuzi. Mám zde žádosti. Mr. Kukan, Mr. Freund and Ms. Lochbieler. Takže začneme s těmito čtyřmi. Pan Salafranka. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci přivítat přítele eh, Joe Almeidu. Děkuji za vynikající práci, kterou realizuje v OSN v posledních letech, poněvadž v podstatě členské státy EU Eh, v podstatě mm, často eh, hlasovali tedy velice odlišně a já myslím, že to, co jsme tady slyšeli, tak ukazuje, že již došlo k pokroku. Pane předsedo, já bych rád, aby náš velvyslanec, vynikající velvyslanec v New Yorku, aby nějakým způsobem nám mohl popsat eh, sobotní zasedání Rady bezpečnosti na téma Venezuely. <clears throat> A kromě té aktuální otázky bych chtěl, aby e, jste popsal mm, tuto věc. Teď je to vlastně čtvrtá průmyslová revoluce, kterou zažíváme, což znamenalo velice citlivé změny v naší politice. Měla to efekty jako pana Trumpa, jako Brexit a jako další jevy populistického charakteru. A takže bych chtěl vědět, zda nové technologie mm, stály se stanou nástrojem pro konsolidaci demokracie nebo naopak e, režimu, jako je čínský. A proto potřebujeme asi novou globální architekturu a strategii. A chtěl bych vědět, stály členské státy EU v této diskuzi, která je tak zajímavá, zdali již se nad tím zamýšlí, tedy jak EU bude moci se přizpůsobit novým okolnostem. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Thank you. Děkuji kolegovi Salafrankovi a nyní kolega Freund. Děkuji. Děkuji, pane Almeido. Vždycky je to potěšení se s vámi sejít bez ohledu eh, na to, zdali tady či v New Yorku. Já bych měl dvě otázky. První se týká faktu tohoto. Pan mm, kolega pole právě odešel, ale chci se zeptat na Brexit. Vlastně poprvé, jako dnes, jste řekl, v podstatě je zde jednomyslnost, téměř jednomyslnost evropských členů v Radě bezpečnosti, pokud jde o rozhodovací procesy. A co se stane tedy? Já, já si myslím, že Minule jsme se snažili i v New Yorku z vás dostat nějakou informaci. Já se ptám, co se stane, když Brexit skončí nedohodou. A bude se to v něčem jiné tedy? Bude tady nějaký rozdíl podle toho, jestli bude dohoda, či nebude dohoda? Co se týče tedy hlasování v Radě bezpečnosti, to je jedna otázka. Druhá otázka se týká peněz. Opět, vy jste zmínil, že bychom neměli zapomínat na to, že Evropská unie poskytuje třetinu veškerých finančních prostředků OSN. A pokud se nemýlím, Spojené státy poskytují ještě větší částku. Je to tak? Aha, asi zhruba to tež. V každém případě, slyšel jste nedávno něco o tom, že Spojené státy by chtěly seškrtat významným způsobem svůj příspěvek, nebo je to klasika, kterou vždycky slyšíme od eh, jakékoliv administrativy v Americe, která vždycky kritizuje OSN, že jsou příliš byrokratickou a těžkopádnou organizací. Děkuji, pane Freunde. Paní Lochbiller, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane velvyslanče, že jste opět přišel na výbor AFED. Děkuji za vaši analýzu. Každý rok parlament přijímá usnesení, kde se eh, vyjadřuje, respektive doporučuje reformu Rady bezpečnosti. V červenci jsme požádali, abychom zdvojnásobili úsilí a reformovali Radu bezpečnosti a především abychom omezili právo VETA, kdy v podstatě jsou to evidentní flagrantní případy eh, zločinu proti lidskosti. A máme tam teď pět států v Radě bezpečnosti, ale zdá se, že diskuze o reformě se zablokovala. Co si myslíte, že by mohlo pomoci, aby se odblokovala situace? A teď krize v Jemenu. Minulý týden jsme konali slyšení na podvýboru pro lidská práva na téma situace v Jemenu a všichni experti apelovali na zákaz vývozu zbraní, včetně tedy členům Saudské aliance. Některé státy pozastavily vývoz zbraní do Saudské Arábie a Senát v USA eh, hlasoval, že by se mělo přehodnotit zapojení USA. Takže vidíte nějakou možnost, jak eh, využít tuto situaci a zakázat vývoz zbraní do Jemenu na mezinárodní úrovni? Děkuji. Děkuji. Helmut Scholz, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane vyslanče že jste opět přišel sem k nám na zasedání výboru AFET a byste e zmínil celou řadu eh, jaksi otázek, které spochybňují systém OSN. Ale teď s novým prezidentem v USA, jak byste charakterizoval připravenost Spojených států aktivněji se zapojit do eh, architektury OSN, otázka mezinárodní bezpečnosti, zbraně, a nebo je zde vždy tlak z Washingtonu eh, na to, aby eh, Spojené státy méně se podílely a méně tedy aktivně se podílely na mezinárodních vztazích. A druhá otázka. Často zmiňuje, my diskutujeme o změnách klimatu. Pařížská dohoda, Katovice teď. A změna klimatu teď je jeden z eh, nejvíce aktivních a aktuálních eh, problémů, takže jak to může ovlivnit činnost valného schromáždění Rady bezpečnosti a co to tedy bude znamenat pro Evropskou unii. Děkuji. Děkuji. Ještě dva kolegové, Edward Kukan a Ana Gomez. Děkuji, pane předsedo. Víde, vítejte, pane Vyslenče, velice si ceníme vaší kompetentní práce. A doufáme, že to tak bude pokračovat. Ano, před chvílí jsme eh, měli diskuzi se Stavrosem Labridisem, který cestuje do Washingtonu DC a naváže na pana Šolce. Jak vy hodnotíte americkou politiku v OSN, vůči OSN, stali vůbec to možné nějak zhodnotit. Vím, že pošlou novou velvyslankyni do OSN, čeká na hearing teprve, aby byla potvrzena. A takže je to zcela nepředvídatelné. Jaký máte z toho pocit v OSN? A eh, OSN nikdy nebylo populární organizací v Spojených státech. Jak je to teď? Druhá otázka, ta se týká činnosti Ruska a chování Ruska v Radě bezpečnosti. Mě by zajímalo, zda by bylo možné snažit se navázat určitou spolupráci, něco, co by se podobalo spolupráci s Ruskem, nebo je to úplně nemožné? Děkuji. Thank you, Anna Gomez. Děkuji, Ana Gomez. Za prvé se chci zeptat, zda již EU má nějaký e, rizikový nebo krizový plán pro Brexit. Teď k reformě Rady bezpečnosti, takže e, jaké budou důsledky Brexitu, jak to bude s naší aktuálním zastoupením, tedy Francii a EU, jako, a jak to bude s našimi rotujícími členy. Takže jak, měli bychom se na tom dohodnout. A za druhé, ve světle tvrdé diskuze o Venezuele před, dva, před dvěma dny, kam se to vyvíjí? K, k nové studené válce či horké válce, vzhledem k tomu, že že vzhledem k ruským jaderným kapacitám ve Venezuele. A lidská práva. Eh, právě jsme byli na cestě <clears throat> s Hamonem Hauregim v Nikaraguji a tam eh, o tamto byl vyhoštěn eh, vysoký představitel pro lidská práva OSN a je tam tak potřebný. To je skandální. Takže a ani vypadá to, že OSN v podstatě nějak s tím nic moc nedělá, což je také skandální. A, a teď po eh, vraždě ka, ka, Kašučiho, tedy také se to zhoršilo a to má obrovské dopady i pro tu krizi mezi Saudskou Arábií a Jemenem, tedy jeho vražda. A také OSN o tom nemluví. Thank you, colleagues, for your contributions, and let me finally... Děkuji. Já. Takže já se zeptám, jaký je aktuální stav v OSN, pokud je o situaci na západním Balkáně, protože opět teď vidíme eh, tedy, mm, tedy eh, jaký je vztah mezi Srbskem a Kosovem. Děkuji, děkuji, výborné otázky. To bychom mohli tady strávit celé odpoledne. Já myslím, že máte lepší plány. A Pokusím se zareagovat na některé. Chci poděkovat za laskavá slova, to sdělím i týmu. My pracujeme jako tým se všemi, jsou to zástupci různých států EU k Venezuele. Já jsem se nezúčastnil diskuzí v Radě bezpečnosti, protože jsem byl na cestě sem ale <clears throat> byl jsem dobře informován, abych mohl říci, že to byly náročné, zapeklité diskuze, žádná dohoda nebyla přijatá a byla diskuze o tom, že se o tom bude diskutovat. A <clears throat> ale ta diskuze nám odhalila určité věci, protože zde jsou dvě takové myšlenkové linie, Eh, které se týkají eh, situace v Venezuele. Generální tajemník to sleduje velice pečlivě a snaží se nalézt způsob, v podstatě hm, postoj, který je blízký našemu postoji, to znamená, aby tam panoval politický dialog a hm, aby se situace vyřešila politickým dialogem Mm, my máme jasno, pokud jde o legitimitu, respektive nelegitimitu prezidenta Madura, ale podporujeme ústavní mechanismy, které tu krizi by měly vyřešit. Ale také se obáváme, a teď reaguji na pana Salafranku i paní Gomez, také se bojíme, že je zde potenciál, že by, to mohl, že by ta situace mohla jít cestou určitého excesu, což by bylo na úkor eh, lidu, mohlo by se to vymknout. A to v posledních dnech či týdnech eh, eh, se vyvíjí velká aktivita, mm, prostě aktivují se vztahy, telefonáty, schůzky s generálním tajemníkem, podnikají se různé demarše směrem k politickému řešení situace. Ale samozřejmě Všem to dělá starosti, protože ta situace by mohla se vymknout. V New Yorku se teď konsultuje se všemi par- partnery, ale také, jak jsem na to narazil, máme zde skupinu zemí, které to považují za vněšování do záležitostí suverénního státu, což nám, eh, což mě přivádí k té diskuzi předtím, a to je na jedné straně jsou ti, kteří hájí suverenitu a na druhé straně ti, kteří hájí multilateralismus. Uvidíme, co se stane v blízké budoucnosti, ale mohu říci, že jsme všichni ve střehu, abychom našli co nejlepší možné řešení. Promyslová revoluce, umělá inteligence, jaký to bude mít dopad na multilateralismus, na demokracie a tak dále. Takže všichni jsou si toho velice vědomi. Dva příklady, které v podstatě <clears throat> jsou podobné. Federica Mogherini a generální tajemník také vytvořili task force, které se tím zabývají a tyto task force, tyto pracovní skupiny jsou složeny z kvalifikovaných expertů a zástupců občanské společnosti a jde jim o stejný cíl pochopit lépe, jaký je pozitivní potenciál této čtvrté průmyslové revoluce, ale také si dát pozor na nebezpečí, na úskalí, na ty pasti, do které bychom mohli spadnout kvůli novým těchto technologiím a umělá inteligence a použití jako zbraní. To je ta největší hrozba. Zbraně, které sami budou rozhodovat, která koho zabijí, kolik těch lidí zabijí. To má tedy velkou bezpečnostní dimenzi. A samozřejmě tím se musí OSN zabývat. Takže je zde konvergující úsilí, a je to velké téma, hlavní téma, které i identifikoval generální tajemník jako svoji prioritu na rok 2019. A i pro Federiku Mogherini to je také priorita a určitě eh, s tím souhlasíme všichni v EU. Pokud jde o Brexit, několik otázek na Brexit. Já nemám na starosti tuto agendu, protože to je pro mě dostatečně složitá věc sama o sobě, takže já bych nechtěl překračovat své kompetence. Jenom vám mohu říci, že v New Yorku to sledujeme velice bedlivě a eh, zabýváme se tím, co nastane po Brexitu, jak to bude s přechodným obdobím, jak to bude s budoucími vztahy mezi EU a Spojeným královstvím po Brexitu. A jedna věc, která v New Yorku často se přetřásá, je, že je těžké si představit, že den po Brexitu Spojené království eh, bude úplně v opozici ve srovnání s tím, co dělá a jaké je teď. protože v podstatě vždy, teď zatím vystupuje jako spojenec EU, eh, e tak proč si myslet, že po Brexitu najednou se otočí o 180 mm, stupňů. Jenom chci zdůraznit, že to je zcela přirozené, že po Brexitu nastane velice úzká mm, spolupráce v humanitárních záležitostech, v lidských právech, zahraniční, bezpečnostní politice mezi 27. a Spojeným královstvím. Já to i vidím. Zcela přirozené. Otázka je, jak se to uspořádá. Je evidentní, že Spojené království již nebude členským státem a tudíž zde bude, musí být určitý rozdíl mezi tím, když někdo je a když někdo není členem. Je třeba nalézt nástroj úzké spolupráce při respektování faktu, že již Spojené království nebude členským státem. Otázka pana Freunda. No deal, když nedojde k dohodě. Já se k tomu nechci vyjadřovat, je to složité samo o sobě a uvidíme, až to nastane. Jak eh, se zorganizujeme? Víme, že eh, pokud nedojde k dohodě, tak to je to nejhorší, ale to asi by stížilo ještě spolupráci, než kdyby odešli s dohodou dohoda, to je konstruktivní projekt, kdy jasně stanové, co se bude dělat v tom přechodném období a kdyby nebyla dohoda, tak by to bylo komplikovanější. Ale uvidíme, až se tam dostaneme do té fáze. A budoucnost Rady bezpečnosti po Brexitu, a což se týká reformy také, jenom bych řekl, že my, tedy členské státy EU, v podstatě my vidíme jinak reformu OSN. To je, já neříkám, mm, že tady existuje 100% dohoda v New Yorku. Ne, tady existují různé zájmy, různé koncepce, různé postoje, jak by ta reforma Rady bezpečnosti měla vypadat. Když říkám reforma, tím myslím rozlo, rozšíření, různé složení, různé zastoupení, já zde nemám mandát, abych hovořil o reformě Rady bezpečnosti, protože i naše státy mají různé postoje. Konkrétní případ toho, že bychom omezili právo VETA pro případy genocidy. O tom se tam diskutovalo. Některé členské státy aktivně participují na této diskuzi, my to sledujeme. Zatím nemáme postoj EU, ale v OSN to je velice živá diskuze důležité téma. A jako pozorovatel vnímám rostoucí zájem ze strany členských států, jak by tato reforma měla vypadat, tedy reforma VETA. Otázka zní, což je taková intelektuální upřímná otázka. Když zavedete malou reformu eh, v Radě bezpečnosti, tak to bude těžké s tou komplexní reformou. To je otázka. Asi kterou budeme muset v blízké budoucnosti řešit. A částečně tím odpovídám paní Lochbiller a chci poděkovat jejím kolegům z pracovní skupiny pro Spojené státy. Vy jste udělali vynikající práci. V posledních letech jsme hodně o tom mluvili spolu a děkuji za to, jak se angažujete, jakou energii a čas jste vložili do této práce. A doufám, že i budoucí parlament na to naváže. Ano, někteří členové parlamentu věnují více času právě OSN a sledují jejich vývoj a přispívají k tomuto tématu. Jemen, ptáte se na Jemen. Takže vy, ano, já myslím, že teď nastala ta chvíle pro Jemen, kde je třeba něco dělat eh, z důvodu různých faktorů, včetně případ Kašogy, jak zmínila paní eh, Gomez a generální tajemník chce využít tuto situaci, která se aktivuje a e, Rada bezpečnosti mm, vystala mm, misi e, do Jemenu s humanit- velkou humanitární dimenzí, protože především co nám leží na srdci, je ta strašná humanitární katastrofa v Jemenu. A doufejme, že tedy ta změna v situaci nám umožní nastartovat politický proces, abychom ulehčili lidskému utrpení a vytvořili podmínky pro politické řešení. Zda či nikoliv to bude znamenat zákaz na vývoz zbraní, to vám nemohu říci, protože Tady je na stole řada věcí, zvláštní zástupce Mm, generálně tajemníka pan Griffiths má zcela podporu Rady bezpečnosti a valného schromáždění a generální tajemník ho podporuje a my rovněž. Řada otázka ke Spojeným státům. To, tím jsem se zabýval předtím, než jsem přijel do New Yorku. A teď jsem v New Yorku již 9 let, tak samozřejmě tomu tématu neuniknu. A Stavros Lambridis to je vynikající přítel a velvyslanec, který se tím bude zabývat. Jenom bych se vyjádřil na základě vlastních zkušeností, tedy k OSN. Já jsem zažil hodně administrativ v USA, které vždy měli víceméně kritický přístup k OSN. S jednou výjimkou možná to byl druhý mandát pana prezidenta Obamy, ale jinak, když se podíváte zpětně, tak vždycky OS, USA byly kritické z finančních důvodů, z principiálních důvodů a není překvapením, že Spojené státy eh, vždycky se chovají vůči OSN kriticky. Ale v poslední době došlo k nárůstu této kritiky. Až do té míry, že v podstatě ty základy multilaterálního systému jsou spochybňovány ze strany americké administrativy a prezidenta. A jak jsem řekl na začátku, když jsem hovořil o multilateralismu a jak k němu přistupovat, ve Spojených státech je to teď živá diskuze, abych to řekl diplomaticky, a probíhá. Má to své finanční a rozpočtové implikace a generální tajemník si s tím dělá velké starosti. Problém je, že uprodňovač USA se rozhodli, že nebudou platit těch 28% na mírové síly, které by měly platit podle té tabulky alokace v OSN, takže eh, budou platit ne více než 25%, takže každý rok neplatí ty 3%, takže ty se nedostanou do rozpočtu OSN a akumuluje se eh, to spoždění v platbách, v platbách. A kvůli tomu, eh, že ta konstrukce financí OSN je dost rigidní, tak nemůže generální tajemník přesouvat peníze z, jedné, z jednoho okruhu do jiného okruhu. Ten systém je dost tedy zkostnatělý, rigidní, takže se tam akumulují ty e, nedoplatky a někdy to má velice perverzní dopad na, zem, na ty země, které přispívají tím, že posílají tam své vojáky. A tyto země nejenom, že přispívají tedy lidskými zdroji kteří někdy tam jsou zabije, zabiti, třeba jako v Mali, ale navíc jim to OSN nemůžou za, za to platit, takže ty státy, které vysílají vojáky, ještě za ně platí, za, za ty mírové mise. To je velice těžká situace. Můj indický kolega řekl tuhle, že v podstatě něk, že jim OSN dluží 200 let eh, jejich příspěvku, jako kdyby eh, jim dluží 200 let, eh, po které by platili své příspěvky, takže tak ten dluh je velký. A já, tedy naše země, platí, co by měli platit, platí včas, podle pravidel. Já to jenom říkám, aby to bylo jasné, kdyby náhodou. Ale jiné země možná neplatí tak, jak by měli a kolik by měli. Měla by se o tom diskutovat, takže to je jedna z dimenzí amerických postojů. A teď je nová americká velvyslankyně, takže my jsme ve stejné budově, takže doufám, že brzy ji tam uvidíme, nevím kdy. A jako vždycky se Spojenými státy budeme jednat, budeme jednat otevřeně a tam, kde to půjde, tak se eh, s nimi dohodneme. Máme hodně společného s USA. A je zde celá řada oblastí, ve kterých lze i spolupracovat s touto administrativou a je třeba zmaximalizovat tyto efekty. A teď budu rychlejší, změna klimatu. Eh, Kdybych se vrátil k prioritám generálního tajemníka, tak to je jedna z nich. Klimatické změny jsou rychlejší než naše reakce na ně. To znamená, my musíme zdvojnásobit rychlost. Budeme mít v září summit, my ho zcela podporujeme. Chceme využít teď toho efektu katovické konference, která dopadla lépe, než se očekávalo. To nám dodalo odvahu, ale musí se udělat spoustu věcí. EU je stále v popředí boje s klimatickými změnami. Další změna, která se děje velice rychle Měli jsme debatu v Radě bezpečnosti, jsem já přijel. To nějak nesouvisí se mnou, to je jenom časové určení. Když jsem já přijel do New Yorku, tak mnoho zemí v Radě bezpečnosti prostě nechtělo o tom diskutovali, diskutovat, říkali, to není věc bezpečnosti. To není naše téma a nám se to teď podařilo dostat mezi pravidelná témata jednání Rady bezpečnosti. Přesvědčili jsme, že to je otázka bezpečnosti. Když eh, klimatické změny postupují tak, jak postupují, tak to bude mít bezpečnostní dopad. Bude to mít samozřejmě velký dopad. Miliony a miliony lidí se vydají na cestu a to je potenciálně velice nebezpečná bezpečnostní situace. Takže Rada bezpečnosti to teď vzala na vědomí. Generální tajemník se tomu velice věnuje doufáme v další pokrok. Spolupráce s Ruskem. Pane Kukane, pan Kukan odešel, ale nevadí. Rusko je prostě partner, kterému se nevyhnete ve Spojených národech. Je to stálý člen Rady bezpečnosti, hodně se uh, angažují, mají dobré diplomaty, my s nimi pra- pravidelně komunikujeme, ale musím říct, že většinu doby stojíme na protilehlých stranách z nejrůznějších důvodů. My můžeme spolupracovat, my jsme připraveni spolupracovat s ruskými kolegy, ale často se k tomu v posledních letech jsme nedostali. Lidská práva. Anna Gomez se zeptala pádnou otázku. Ano, lidská práva je jeden z pilířů spojených národů. Generální tajemník má no, jmenoval nového vysokého tajemníka pro toto oblast myslím, že to místo je velice dobře obsazeno. Generální tajemník tomu přikládá velký význam, i my ostatně. Máme osobu, tedy je to žena, která zastává tento post, s níž budeme spolupracovat. Situace v Nikaraguji, o tom se asi bude hovořit v Radě bezpečnosti. Ta situace vzbuzuje obavy, to všichni víme, mám to potenciál negativního dopadu i na lidská práva. Sledujeme to velice betlivě. A poslední otázka pana předsedy Západní Balkán. Již jsme v Radě bezpečnosti o tom opakovaně diskutovali. Musím říct, že jsem neviděl velký pokrok v otázce klimatu v Radě bezpečnosti, ale nadále spolupracujeme s Srbskem, s Kosovem. Paní Mogherini hraje velký, velkou roli v usnadnění dialogu, tak abychom se pohnuli dopředu s optimismem. Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za poznání, za vlídné přijetí. Jsem tu naposledy v pozici velvyslance u Spojených národů. Doufám, že se s vámi budu setkávat i v budoucnosti. Přeju vám hodně štěstí ve volbách, čeká vás volební kampaň, tak ať se daří. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám všem poslancům za dobrou spolupráci v posledních osmi letech, ať už v New Yorku nebo ve Washingtonu. Děkuji. Thank you. Děkuji. Tak, máte ještě někdo něco, kolegové? Není tomu tak? Takže ještě jednou děkujeme, že jste přišel a hodně štěstí. Teď máme sedm minut času, pak bude naším hostem pan Jose Valencia. Poprosím pana Choregiho, aby si sem sednul. So. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, milí kolegové, teď bych rád, abychom pokračovali zasedání našeho výboru. Teď bod číslo 6. Mám radost, že zde mohu pozdravit pana Joseho Valencio, ministra zahraničních věcí Ekvádoru června minulého roku. Buenos tardes, buďte vítán, dobrý podvečer. Vítám vás na schůzi výboru pro zahraniční záležitosti. Než vám dám slovo, tak dovolte pár úvodních poznámek. Vím, že vaše návštěva chce demonstrovat odhodlání vaší vlády, otevřít se světu, zapojit se do mezinárodní aktivit do řešení regionálních a globálních otázek. Víme, že jste důležitý partner v regionu, který začíná být nestabilní. Víme, že vaše země je velice postižena krizou ve Venezuele. Ukázali jste neuvěřitelnou míru pohostinnosti a byli jste postiženi velikým přílivem uprchlíků. Krize ve Venezuele se zhoršuje den ode dne, hlavně od okamžiku, kdy znovu složil přísahu prezident Maduro na dalších šest let. Doufám, že budeme hovořit nejenom o Venezuele, ale i o Kolumbii. Vy jste účastníkem jednání mezi kolumbijskou vládou a FARC. To jsou jednání, která byla uzavřena, úspěšně uzavřela, uzavřena v roce 2016. My jsme podporovali ten mírový proces. Velice nás zajímá, co nám řeknete o perspektivách tohoto mírového procesu, ale než vám dám slovo, tak bych poprosil šéfa delegace Eurolat, váženého kolega pana Ramona Choregiho Atondo, aby on pohovořil na úvod. Děkuji, pane McAllistre, děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já myslím, že to je pro nás vynikající příležitost. Já bych jenom doplnil zde k prezentaci, kterou přednesl pan předseda. Je to velice eh, vhodné, co jste řekl. Já bych doplnil ještě dvě věci, mm, v podstatě, kde jsme v souladu. Eh, tato je, že to je příležitost eh, vést eh, zde diskuzi s ministrem z Ekvadoru. Ekvador je důležitou zemí v regionu i, jak to říkal kolega McAllister, když hovořil o těch dvou zemích, které jsou kolem a které jsou tak důležité pro nás, to je Kolumbie a Venezuela. A také je důležité, aby pan ministr nám řekl, jak je to s politickou změnou, ke které dochází v jeho zemi a jak je to s orientací eh, mm, eh, pana, jak mění pan prezident Moreno svou politiku v této zemi. Já se souhlasím s panem předsedou výboru AFET. Vítejte, jsme rádi, že jste přišel a i rádi vás vyslechneme. Děkuji. Pane ministře, prosím, máte slovo. Eh, Děkuji, pane McAllistře, za laskavá slova. Děkuji panu Charaugimu za mm, mm, laskavé přijetí a jsem rád, dámy a pánové, členové Evropského parlamentu, že jste mě přijali, abychom si vyměnili názory na vztahy mezi Unii a Ekvádorem a v podstatě jak řekl pan Chaurgi a pan McAllister, témata, která se dotýkají Jižní Ameriky a to Ekvádoru konkrétně, protože my se eh, eh, historicky, kulturně jsme zakotveni v tomto našem regionu a je důležité zdůraznit význam vztahu s Evropou. A zde Ekvador otorga Ekvador eh, má velký význam, přičítá velký význam tedy vztahům s Evropou a kromě historických kulturních vztahů, které nás spojují, tak i sdílíme společné cíle a zájmy eh, společné zájmy eh, v našich bilaterálních vztazích i multilaterálních vztazích samozřejmě. V tomto smyslu chci zdůraznit význam, který přičítáme dialogu mezi regiony tak jak se teď vyvíjejí v rámci celaku, v rámci eh, což je eh, prostorem pro výměnu názorů o různých kritériích a jak řešit výzvy jako změna klimatu, jak pracovat na agendě 2030 a udržitelný rozvoj. To je další téma. Drogy, eh, podpora rozvoje, rozvojová podpora, eh, genderové politiky a další témata máme společná. A v, v této oblasti je třeba zdůraznit význam, který Ekvador přičítá tomu, abychom propagovali dialog v rámci Eurolab tlaku mezi tedy členy par- Evropského parlamentu s partnery z Karibiku a Jižní Ameriky, Latinské Ameriky, což nám umožní lépe se vzájemně pochopit, pochopit, jaké jsou naše reality a identifikovat synergie, synergie v naší agendě, což bude pozitivní a konstruktivní pro oba regiony. Dámy a pánové, Eh, i pan Lenin Moreno nastoupil v květnu 2017 a hm, eh, nastolil cestu dialogu s Evropskou unii a postupně se ten dialog rozvíjí. Já jakožto kancléř v Ekvádoru, eh, tak já jsem také hodně prosazoval tradičně naši orientaci, kterou prosazuje i v tomto smyslu pan prezident Moreno členské státy EU hm, hodně si hm, hodně tedy kvitují s potěšením nové politické klima, které zavládlo v Ekvadoru, jakmile nastoupil do funkce pan prezident Moreno, jak řekl i pan spolupředsedající. A i hm, Ekvador se zavázal, že bude prosazovat dialog a že opustí praktiky konfrontace při řešení politických a sociálních konfliktů, takže budeme postupovat podle pravidel tolerance a demokracie a budeme respektovat lidská práva a to především budeme se kriticky se postavíme vůči minulosti, kdy docházelo k omezování svobod a komunikace a názoru. Takže mm, <clears throat> my jsme eh, tedy změnili kurz směrem k eh, tomu, abychom propagovali dobré vztahy ve společnosti i vztahy s mezinárodními institucemi. Klad. <clears throat> Nedávno jsme eh, měli návštěvu představitelů OSN a delegace, která se zabývala svobodou projevu a komunikací a mm, i konstatovala, že nyní v Ekvádoru se respektují tyto svobody. A po Mm, pokud je o sociální oblast, pan prezident Moreno potvrdil, a to v podstatě s fakty a tím, co dělá, že eh, mu jde o udržitelný rozvoj a o rozvoj všech ekvádorců, tedy i těch nejvíce sociálně slabých a zranitelných ve společnosti, má eh, rozvojový plán pro všechny v souladu s národními cíly rozvoje a s agendou 2030 vytvořit tedy síť ochrany, sociální ochrany, včetně toho překonat i rozpočtové problémy, které teď máme vzhledem k externímu dluhu, který je velký, který vznikl za bývalého režimu a vzhledem k o, se snížení cen ropy, což je náš hlavní, hlavní což, je náš, což je naše hlavní exportní komodita. A takže <clears throat> samozřejmě mm, tento vývoz má velkou váhu v naší ekonomice a ve veřejných financích. Dámy a pánové, chci poděkovat za vaše přijetí, za přijetí, které EU a především Evropský parlament eh, mm, <clears throat> dává Ekvádoru a přičítá velký význam našich vztahům. I zde v, mm, e, zde dochází tedy k, i díky tomu k větším tokům pohybu e, našich občanů, e, například i k nám kvůli sociální, politické, hospodářské krizi v, v, ve Venezuele, tak Ekvádor přijal, přijal tedy 240 tisíc venezuelců, kteří i u nás se jim dostalo humanitární pomoci. Já chci i, i zde e, jsou to tedy legální pobyty. My i se snažíme regularizovat jejich doklady, tak abychom co nejdříve mohli regularizovat jejich situaci u nás v zemi. A potom máme i politiky ochrany v oblasti zdraví, zdravotnictví, e, bezpečnosti na pracovišti, vzdělávání, školství a to všechno děláme ve duchu autentické solidarity. A v celém tomto procesu, regionálním procesu, regionálním procesu, to znamená přijímáme migrační toky z Venezuely, tak my, se, my budeme počítat neustále i se spoluprací s EU a Evropským parlamentem, tak abychom mohli naléhavě řešit humanitární problémy, protože to je v podstatě největší migrační vlna, ke které došlo teď u nás v Latinské Americe, tedy v rámci Latinské Ameriky. I víme, že zde je skupina eh, europoslanců, kteří eh, přijeli tedy, aby tedy eh, skonstatovat, jaká je situace těch venezuelských uprchlíků u nás v Ekvádoru a i vím, že mm, tedy mm, mm, i mm, díky té návštěvě si uděláte i komplexní vizi, jak to vypadá s venezuelskou diasporou, jak žije v ostatních státech a konkrétně tedy v Ekvádoru a i určitě oceníte velké úsilí, které vyvíjí moje, moje země eh, v kontextu solidarity, jaké veřejné politiky jsme přijali, abychom mohli řešit jejich humanitární situaci. Dámy a pánové, v oblasti ekonomiky my máme obrovské eh, úspěchy, ale i obrovské výzvy. I my jsme eh, uspořádali již páté zasedání mezi EU, Ekvádorem, Kolumbií a Peru. To bylo v prosinci 2018, před pár týdny. Byli jsme hostiteli a e, zde šlo o to především vytvořit poradní výbor pro udržitelný rozvoj za participace občanské společnosti a e, šlo e, o to tedy zhodnotit význam obchodní dohody s EU, protože je třeba se podívat komplexněji na vztahy mezi státy Latinské Ameriky, které jsou součástí tohoto obchodního nástroje. A zde Eh, i eh, máme druhou zprávu Unie no, o obchodu a vývozu a dovozu vůči naší zemi a zjistili jsme, že došlo ke zvýšení o 10,4%. Došlo k, k, k zvýšení vývozu z EU do Ekvádoru a naopak. A to i zde pořád, ale eh, v roce 2017 naš, my kde pořád ta eh, obchodní bilance byla tedy na straně nás. My jsme na tom byli výhodněji, takže zde je třeba tedy posílit i tyto vztahy s EU a tento nástroj tedy pomůže dialogu, tak abychom mohli překonat eh, neustále překážky, které ještě existují. A Ekonomické vztahy mezi Ekvádorem a EU jsou takové, že nás naplňují optimismem, protože jsme začali i jednat s dalšími státy regionu a s nimi se snažíme uzavírat bilaterální dohody o investicích, to je eh, změna ve srovnání s předchozí vládou. Jde o to bilaterálně i vyřešit eh, vztahy s stá, jednotlivými státy EU. A eh, my mm, mm, uzavíráme tady dohody na podporu investic a doufejme, že ty doplní naše politiky, investiční politiky, které propaguje prezident Moreno a to i snaží se podporovat investice prostřednictvím daní, fiskálních záležitostí i podporovat zahraniční, příliš zahraničních investic, protože to je ku prospěchu zaměstnanosti a blahobytu našich občanů. Dámy a pánové, zde chci ještě jednou vám poděkovat a ujistit vás, že my aspirujeme na to, abychom i e, získali tedy tu možnost krátkodobých víz a, a děkujeme i parlamentu, který pod, nás podporuje, i různé vlády nás podporují. Jak víte, Ekvádor má velké vztahy, kulturní, ekonomické vztahy s Evropou a Některé z nich jsem tady zmínil. A kromě toho Ekvádor i mm, uděluje víza evropským občanům, kteří nás navštěvují a mm, mm, zde my tedy máme tedy zájem o ta krátkodobá šengenská eh, dohoda, šengenská víza. Zde naše myslím si, že teď již jsou důvody pro to, aby naši občané dostávali tedy eh, výhody při eh, cestování do Evropské unie, protože to eh, jim usnadní život. Ještě jednou děkuji za vaši podporu, děkuji raději komisi za to, že se věnujete tomuto tématu a doufám, že se to co nejdříve bude řešit. Já vás, dámy a pánové, i děkuji všem vám za pozornost. Excelence, děkuji vám za vaše úvodní prohlášení o stavu věcí ve vaší zemi, v Jižní Americe, i za informaci o tom, jak to vypadá se vztahy s členskými zeměmi Evropské unie. Teď máme čas na debatu, takže kolegové, pokud máte zájem, ho pohovořit, tak se prosím přihlašte, abychom si mohli poznamenat seznam zájemců. Pan Salafranka jako první. Eh, Děkuji, pane předsedo. Jménem Evropské strany lidové bych rád zde pozdravil pana ministra a rád bych mu také poblahopřál k pozitivnímu vývoji v Ekvádoru, v jeho zemi myslím si, že jste se velice pozitivně postavili právě k té uprchlické krizi, které čelíte kvůli uprchlíkům z eh, Venezuely. Uznáváme veškeré pokroky a také dobré výsledky v oblasti hospodářství. V oblasti investic však by bylo možné investice ještě posílit navýšit počet investicí z Evropy v Ekvádoru? Mám otázku, neboť toto téma budeme také jistě projednávat na plenárním zasedání našeho parlamentu. Ptám se na situaci ve Venezuele a také na uznání předsedy parlamentu oficiálním venezuelským prezidentem. A mám na mysli také ještě otázku, která se týká možné ksenofobie a nenávistnému, nenávistného jednání v této souvislosti. A ještě jeden další dotaz. Jak pohlížíte všeobecně na vztahy mezi Evropou a Latinskou Amerikou? Nebo jistě existují i některá hospodářská, politická témata, věci, které se odehrávají u vás ve vašem regionu, ale pak mají dopad na Evropskou unii. Děkuji. Děkuji, pane Salafranco paní Ana Gomeš za socialist, sociální demokraty. Děkuji, pane ministře, že jste zavítal na náš výbor a děkuji vám také za váš projev, za vaše úvodní slova. Jak si řekl právě kolega, my velice uznáváme vaše úsilí a ten pokrok, ke kterém došlo ve vaší zemi a chceme prohloubit vztahy mezi vaší zemí Ekvádorem a samozřejmě budeme se tedy o to velice snažit a mnoho věcí již bylo eh, zrealizováno. Já bych se ráda dozvěděla, co si myslíte o současné situaci ve Venezuele. Eh, vy jste sám vysvětlil, že ta vnitřní krize ve Venezuele má dopad na veškeré země v regionu, včetně Ekvádoru a mm, vy jste tady hovořil o tom velkém toku uprchlíků z Venezuely do Ekvádoru, který, který Ekvádor přijímá. A nyní, v této době, co si myslíte, jak se ta situace bude vyvíjet dál? S ohledem na ty tlaky, které existují v regionu a také na ty mezinárodní tlaky, tam patří k tomu Evropská unie, tlak tedy na to, aby Maduro akceptoval Eh, tu výzvu po uspořádání nových voleb, transparentních voleb. tak kde by tedy by se dali svou roli OSN a mezinárodní pohledovatele. A já si myslím, že momentálně tam ještě jedna další nová dimenze, a to je dimenze ruské přítomnosti. Rusové podporují Madura a e, mají bombardéry v zemi, které mají nukleární kapacitu. Rusové je tam umístili na venezuelské území. A e, jak tady na to pohlížíte? Další otázka. E, pan Salafranka, také já a další kolegové jsme se právě vrátili z Nikaraguji, což je země, která velice trpí násilnou represí, to je Morilia. A mezinárodní společenství, samozřejmě i země z regionu, se mobilizují a snaží se podpořit nikaragujský národ, zejména proto, aby byl vytvořen dialog který by vyústil v uspořádání svobodných, transparentních voleb, které by připustili mezinárodní pozorovatele. Ty strašlivé události, kterým došlo v Nikaraguji od dubna. My jsme byli v těch vězeních, navštěvili jsme ty politické vězně. Bylo to možné, to si vážíme ale vidíme, že ty represe tam jsou strašné a jsou tam i nadále. Jak je možné, že země v regionu nedávají větší pozornost této problematice, této situaci, která eh, například šlo eh, k tomu, že ty se země například byly vyhoštěny i zástupci Rady pro lidská práva OSN a dalších organizací. Obrigado, Ana Gomes. Děkuji, paní Gomeš, za ALDE, paní Bilbao. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážený pane ministře, dobré odpoledne. Já bych chtěla říct, že si velice vážíme to, že jste zavítal mezi nám, že jste nám tady načetl jakou moderní agendu nyní vaše země sleduje. To, myslím, bylo potřeba. Těšíme se na novou obchodní dohodu, ke které po Kolumbii přistoupil nyní Ekvádor. Doufáme, že přinese pozitivní výsledky a že posílí dialog s Evropou. Jsem rovněž velice potěšena, že cíle agendy 2030 Rovněž nestrácíte ze zřetele udržitelný rozvoj, blahobyt. A my vás v tomto přirozeně plně podporujeme. Stojíme na vaší straně. Mí kolegové již položili otázky, které se týkaly Venezuely a Nicaraguji. To je pro mě rovněž velmi důležité téma. Nyní k Venezuele. Bylo jste zmíněno, že jakým způsobem eh, situaci může ovlivňovat také Rusko. Tam se vás, co vy si osobně myslíte, jakou roli v této věci hrává, či bude se hrávat Čína. Neboť eh, například většina latinskoamerických zemí má s Čínou uzavřené důležité obchodní dohody. Máte pocit, že tyto dohody by mohly ovlivnit postoj Číny vůči Venezuele, či naopak? Mám tím na mysli, je možné, že tyto obchodní dohody by mohly vést k tomu, že Čína změní svůj postoj k Venezuele? Rusko již zmíněno bylo, to jsou dvě důležité mocnosti, které mohou spoluurčovat eh, osud této země, Venezuely. Co si myslíte, že hodlá učinit, či může učinit Evropská unie v, s ohledem na situaci v oblasti víz. Samozřejmě i my v parlamentu k tomu můžeme přispět. O čem se domníváte s ohledem na obchodní dohodu, že, že je to věc, která nefunguje? Existují některé problematické oblasti, které bychom se mohli snažit přímo řešit, aby se situace zlepšila? A máte pocit, že podniky na obou stranách dohodu dobře znají? A ještě bych vám ráda opětovně vyjádřila dík za to, že jste reagoval tak lidským způsobem, respektive vaše země zareagovala tak lidským způsobem na humanitární krizi venezuelských uprchlíků. Děkuji. To je celosvětově příkladné. Děkuji a poslední Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane ministře, že jste využil vaši návštěvu zde v Bruselu k setkání s Výborem pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu. Ještě jednou děkuji, že jste zavítal mezi nás a byste ochoten mít výměnu názoru s naším výborem pro zahraniční záležitosti a také s delegací, naší delegací ve, schrom, ve společném schromáždění cestář Latinské Ameriky. Dovolte mi, jakožto zpravodaj o té dohodě, o obchodní dohodě Peru, Kolumbie, Ekvádor. Byl to velice obtížný, pomalý proces. Postupně jsme se projednávali k těm tématům. Nakonec Ekvádor měl nejdříve takový samotnostný postoj, zejména v otázkách ekonomických a tato dohoda o přidružení a obchodu řeší, myslím, řadu důležitých věcí a byly dojednány bilaterálně. A tyto věci umožnili právě tento přístup Ekvádoru i do budoucna. Pokládám za velice důležité, že i v rámci celého plurilaterálního a multilaterálního vyjednávání, respektive celého toho systému obchodních stavů EU, toto musí hrát jistou roli. I když víme, že budeme ještě není členem této regionální obchodní dohody. Ale regi- obchodní dohoda musí vždy přispět eh, něčím lidem, jejich užitku, budování ekonomiky, tomu, aby národní ekonomika prospívala. Myslím si, že Ekvádor je dobrým příkladem toho, jak se podařilo úspěšným způsobem diverzifikovat národní ekonomiku. Venezuela je možná příkladem, protože právě závislost na ropě je něco, co oni celá desetiletí nepřekonali a právě tato závislost na ropě je jedna z příčin pro komplikovanou ekonomickou a politickou situaci v současné době v této zemi. Proto se ptám, jak hledíte na možnosti či schopnosti Latinské Ameriky. Můžeme se podívat i do Brazílie. Právě máme jistě předtočíme ty obrázky eh, severu Brazílie, kdy došlo k průlomu té důlní nádrže. Jakým způsobem tedy zajistit to, aby vše šlo k, ku prospěchu občanů, k udržení životního prostředí? Pan prezident Bolsonaro oznámil, že chce vykácet amazonský deštný prales, tedy i nadále podporovat to kácení ku prospěchu lesnické, lesnictví a ku prospěchu toho, aby mohly vznikat plochy pro pěstování rostlin. Ovšem to má dopad na celou planetu, neboť amazonský deštní les je zelený, jenom ze zelených plic naší planety, takže to bude mít celosvětové důsledky. Já proto se ptám, jakým způsobem my, my z Evrop, ze strany Evropské unie bychom mohli podporovat diverzifikaci přímo u vás na místě. To, co začalo s tím v Ekvádoru, s vaším projektem, v podstatě není příliš daleko od nás, od Evropy. Ne, e, musí nám mít o to, aby takovéto věci byly prosazovány. Já si myslím, že zde by se mnozí mohli této věci od Ekvádoru poučit. Naše frakce velice podporuje to, aby se konečně zavedlo šengenské výzum pro Ekvádor. A tady bychom neměli zavádět nějaké dvojí standardy. Tady bychom se měli jasně obrátit na EAS, na Radu EU a říci, že nechceme dvojí standardy. Peru a Kolumbie šengenské vízum mají. Proč Ekvádor, který je členem dohody, tuto možnost nemá? A možná ještě na závěr jedna poznámka, jsme s vámi velice solidární, nebož vy již desítky let přijímáte uprchlíky z Kolumbie. Mírový proces v Kolumbii stále ještě není zajištěn ani se nerýsuje možné ukončení. To znamená, že vy přijímáte mnoho uprchlíků z Kolumbie. A to, že stále přichází, je známkou toho, že dialog pro uspořádání pro mě v Kolumbii ještě není tak pokročilý, jako by mohl, že nový prezident není takovou zárukou pro budoucnost lidu, jaký by měl být. A my bychom si měli zvážit, jak nahradit produkci koky přímo na místě a tím způsobem zmírnit veškerá ta nebezpečí v pohraniční oblasti mezi Kolumbií a Ekvádorem a jakým způsobem my bychom mohli pomocí tím, že změníme naši obchodní politiku e, s rostlinnými produkty, přispět k tomu, abychom posílili vaši stabilitu, bezpečnost ve vaší zemi abychom vás konstruktivně podpořili a tím přišli i s naším příspěvkem. Děkuji vám mnohokrát. Předseda, nikdo další se o slovo nehlásí a proto nyní předávám slovo paní Marianne Feinstein, nebo ona je vedou, neboť ona je vedoucí naší evropské delegace v Ekvádoru, takže prosím. Um, Děkuji, pane předsedo. Jsem ráda, že tu mohu být, že tu mohu být ve vaší přítomnosti, pane ministře. Já se nebudu na nic ptát, nebudu ani odpovídat. Předpokládám, že vy se do toho hned pustíte, ale chtěla bych eh, upřít pozornost poslanců na fakt, že teď jsem dva a půl roku v Ekvádoru a Ekvádor se změnil. Nebudu tady vypočítávat všechny změny, ke kterým došlo, je jich mnoho, ale Jednu z nich považuji za nejdůležitější a o, tý, o té vám něco řeknu. Je to otevřenost, dialog, svoboda vyjádření. To je něco nového. Když jsem přijela, tak jsem vnímala, že se lidé bojí říkat, co si myslí, báli se, že za to budou potrestáni. A byl tam tehdy zákon, který byl pro média velice uh, složitý a to se všechno změnilo. To je samozřejmě libozvučná hudba pro uši Evropanů, pro nás je svoboda vyjádření a názoru něčím naprosto elementárním. Myslím si, že tato otevřenost opravdu změnila celou krajinu v Ekvádoru. To je vidět i v zahraničních vztazích této země Týká se to vztahu se sousedy, s Čínou, se Spojenými státy, ale chtěla bych říct, že my jsme ušli dlouhou cestu za posledních 18 nebo 20 měsíců, kdy je u moci pan prezident Moreno. Dosažili jsme velký úspěch v posledních dvou letech. Nikdy bychom to byli nečekali, že po ruce uvidíme nárůst obchodní výměny 20%, teď je to trochu méně, ale pracujeme na implementaci této dohody a na využití všech, veškerého potenciálu této dohody. Pak ta spolupráce před dvěma lety byla velice malá absorpční kapacita. Teď se nám podařilo roz, prodloužit ten projekt do roku 2020 i díky vám, díky parlamentu a spolupracujeme velice úzce s eh, ekvádorskou vládou a ministerstvem zahraničních věcí. Máme i eh, dohodu eh, s 28 členskými státy. Budeme podporovat ze všech sil tak, abychom reaktivovali eh, to, co bylo po eh, po tom zemětřesení v roce 2016. Budeme se snažit pomáhat Ekvádoru tak, aby mohli čelit všemu, co je ohrožuje za severních hranicích. Jenom na závěr bych chtěla říci, že na multilaterální úrovni vidíme postupné otevírání se, tak aby Ekvádor mm, zastával pozice třeba, které jsou totožné s našimi v různých forech, ale vnímám to všechno jako velice pozitivní dění. Za pouhých 18 měsíců jsme posílili své vztahy v mnoha oblastech, takže je to uh, velice pozitivní zážitek. Jsem velice vděčná za to, že jsem mohla vidět, jak se ty vztahy v posledním půl druhém roce výrazně zlepšují. Děkuji. Thank you. Děkuji, paní van Stein. A teď prosím, pane ministře, máte slovo. To byla celá dlouhá, dlouhá řada otázek. A ještě bych přidal dvě otázky, které souvisí s dvěma zeměmi, jedna Brazílie, Možná, kdybyste mohl říct eh, něco, jak vy vnímáte novou politickou situaci v Brazílii a především jako muž, který možná znáte brazilskou eh, mentalitu nebo mentalitu nové brazilské vlády, tak jak my, Evropané, bychom měli přistupovat k novému prezidentovi. A druhá věc, vaše země uznala pana Guaido jako dočasného prezidenta, pokud jsem situaci dobře porozuměl. Takže co byste nám prosím doporučil, jak máme my jako Evropská unie postupovat v této ožehavé otázce? Because of the translation. Muchas gracias a los... Chci poděkovat členům parlamentu, panu McAllisterovi a všem za otázky, které byly mi určeny. Víceméně bych chtěl eh, eh, věnovat jim eh, čas postupně, ale nejprve k tomu na co se ptal pan Salafranka. Ano, Ekvádor uznal pana prezidenta Interino a to udělal na základě eh, námitek, které původně jsme předložili v květnu minulého roku, tedy 2018, eh, vůči procesu, kterým byl pan Maduro zvolen. A mm, zde Ekvádor tedy vyjádřil politování nad eh, eh, tím, jak nezávislí pozorovatelé se vyjadřovali námitkami vůči procesu voleb ve Venezuele a my jsme tedy chtěli navrhnout eh, americkým, jeho americkým státům, aby bylo svoláno referendum, aby se nakonec potvrdili ty volební výsledky referendem. To byla taková první eh, myšlenka, mm, mm, se kterou eh, jsme přišli, protože nám šlo o to, aby ve Venezuele to skončilo demokraticky nakonec, aby protože to je pro nás priorita, jak řešit krizi, kterou trpí tato země, tedy ekonomickou, sociální a další krizi. A bohužel nám se nedostalo žádné reakce ze strany venezuelské vlády na tento námět, ale eh, když tedy mm, budeme stavět na tom původním návrhu Ekvádoru, tak eh, naše země od té doby, co pan Maduro nastoupil, tak mm, mm, mm, bylo rozhodnuto, že ho neodvolají a e, i my jsme vyslali tedy i podobný signál tedy ve, na schromáždění, kdy jsme řekli, že nám jde o demokratický proces, samozřejmě s tím, že se nechceme vměšovat do interních záležitostí e, státu, ale a zde ale podle nás to není měš, měšování, protože mezinárodní aktivity na ochranu lidských práv to není to neznamená porušování toho základního principu, tedy mezinárodního práva eh, nevměšovat se. To je něco jiného. A tudíž Ekvádor tedy je součástí dohody, kterou, která byla podepsána e, v 80. roce mezi různými státy Latinské Ameriky, kde se jasně říká, že aktivity v oblasti e, lidských práv to neznamená vměšování se do vnitřních záležitostí členského státu, protože tady jde o obecné hodnoty, které je třeba chránit a my tedy jsme součástí i tohoto nástroje na ochranu lidských práv a hm, my jsme se přece všichni zavázali, že toto budeme respektovat. A teď pokud jde o eh, hm, pana Edvara Stejna a jeho obavy, eh, výrazy xenofobie z různých států, to se mu dostává údajně, hm, i eh, jak to je tedy s těmi projevy vůči mm, diaspoře, venezuelské eh, diaspoře. To jsou izolované případy, to jsou výjimky, to není norma. My prostě přijímáme eh, venezuelské migranty adekvátním způsobem a eh, samozřejmě přijímají je státy, které zažívají velké ekonomické jiné problémy, jako Ekvádor také. A Ekvádor tedy prohlásil, že jakékoliv aktivity, kdy se budou porušovat eh, práva venezuelských občanů, tak proti tomu jasně ekvádorský stát, tedy naše republika, bude vystupovat. Nebudeme tolerovat takovéto chování. A samozřejmě my jsme eh, vyzvali apel na usmíření aby i venezuelští migranti, migranti měli nezbytné záruky. My, jsme, my i u nás na školách máme tisíce, tisíce studentů i mm, tisíce dětí, které byly vakcinovány mm, v našem zdravotnictví a mm, v podstatě již 100 tisíc má i výzum, aby mohli žít v Ekvádoru, takže asi 4, ne, 40 celkové populace migrantů, tedy má to výzum, takže doufejme, že nadále bude pokračovat proces regularizace jejich pobytu z důvodu humanitárních. A teď ještě otázky eh, paní Ana Gomez ohledně situace ve Venezuele. Tak s eh, veškerou úctou ano, mhm, jaká je mm, budoucnost, která nás čeká, no tady je těžké to odhadnout, jak víme. E, mm, my hodně mm, zúrazňujeme v Ekvádoru, že je třeba vyřešit venezuelský problém demokratickým způsobem a je třeba tedy i tedy nikoho nevylučovat z toho procesu a musí to být řešení při respektování Eh, lidských práv a protože bez respektování lidských práv nebude existovat transparentní volební proces a samozřejmě zde eh, potom mm, ta, mm, ty eh, volby, aby, byly, aby proběhly tedy řádně, tak tam garancí jsou mezinárodní pozorovatelé. Samozřejmě nám jde o Mm, eh, demokratickou restrukturalizaci země. Souhlasíme s postojem EU, tedy o demokratické řešení prostřednictvím svobodných voleb. Myslíme si, že jediná eh, volba, jediná možnost, eh, mm, a o tom se i zavázal náš pan prezident ve své politice, to jde mu o stabilizaci a normalizaci a oživení ekonomiky ve Venezuele, eh, protože to není jenom možnost, to je prostě eh, fakt, takovou, touto cestou se to musí ubírat. A teď pokud jde o možnou roli, kterou by mohlo hrát Rusko či Čína, mm, to je otázka, mm, kterou zde máme. I, mm, no, my se domníváme, že aktivity jiných států, mezinárodní komunity, eh, takže to může být pouze pozitivní, pokud nalezneme řešení tohoto problému, aby mm, mm, venezuelská vláda, mm, aby opozice a všichni aktéři interní a externí, aby se tedy dohodli, aby eh, aby se takto co nejrychleji vyřešil tento problém. A my tedy jsme pro konstruktivní vystupování mezinárodního společenství a podporovat tedy mírové hnutí, ale i Eh, v minulosti mm, i takovéto kroky vždycky se ukázaly jako pozitivní, tedy v 80. 90. Eh, eh, letech třeba ta skupina z RIA, kdy došlo k usmíření mezi Guatemalou a dalšími státy. Takže proto my vítáme zde tu myšlenku, že budeme restrukturalizovat skupinu těchto zemí. Ano, to je možné, eh, pokud eh, tom bude mezinárodní společenství i skupina těchto států eh, nakloněna. Nikaragua. to je další taková obava samozřejmě zde Ekvádor byl velice aktivní, vlastně již <clears throat> první ty manifestace byly <clears throat> velice brutálně mm, mm, mm, potlačeny prezidentem a takže to je samozřejmě v rozporu se základními principy lidských práv podle nás a jsme si jistí a doufáme, že je to opět eh, eh, dialog, který je jediným demokratickým řešením. A eh, mm, samozřejmě zde je jasná ta paralela s Venezuelou a mm, samozřejmě Nakonec to musí být Nikaragujci, kteří se musí vyslovit, vyslovit se pro nový demokratický řád ve své zemi a kdy budou respektována lidská práva. A samozřejmě i my velice úzce s Nikaragou spolupracujeme, jsou také součástí stále rady naší eh, eh, organizace jeho amerických států, a my tam se hodně věnujeme Nikarague a sledujeme vývoj s velkými obavami a mm, zde víme, že cesta, kterou se Nicaragua ubírá, že to není ta správná cesta a my doufáme, že tato situace se eh, změní a že tam no, nakonec převáží tedy zdravý rozum. Um, con respecto a lo, lo que nos mencionaba la, la, la señora. Já, nyní k tomu, co řekla paní Bilbao, kdo se věnovalo Venezuela, Nicaragua, možné vlivy dalších zemí. My Věříme to, že společně s Evropskou unii a dalšími zeměmi uvnitř našeho regionu bychom mohli být určitým faktorem, který vlastně umožní demokratické řešení krize ve Venezuele. A já bych rád nanesl takovou úvahu. Ekvádor pokud se jedná o tak komplexní eh, konflikt, jako je ve Venezuele, tady by bylo, je skutečně nutné, aby se to řešilo prostřednictvím dialogu na, za určitých podmínek s jasnými cíly. Dialog, to by byl dialog, který by neznamená, že by se ztrácel čas nebo se nacházelo nějaké řešení, které nebude demokratické. Ne, my, takovýto dialog to by bylo ztrátat času, ale my, aby byl dialog, musí mít všechny strany dobrou vůli a proto je důležité, nalézt nějaké globální řešení situace ve Venezuele, tak aby všichni Venezuelci do toho byli jaksi zapojeni, a aby se vyřešila ta dilemata, kterým země čelí. To si myslím, by bylo asi nejlepší řešení. Já musím říct si, že eh, Mnoho zemí Latinské Americe už uznalo toho prezentivního před eh, prezidenta Guaida a jasně jsme ukázali, že myšlenky pana Guaida tedy, že by se zorganizovaly transparentní, svobodné eh, volby eh, za účastí mezinárodních pozorovatelů, že toto by bylo řešení a to je zcela jasný návrh a já si myslím, že my bychom to takto měli uznat. Nyní bych tak přišel od tématu Venezuely a Kolumbie k Evropské unii. Máme tedy pozitivní hodnocení, paní velvyslankyně o tom hovořila. Ano, dohoda s EU, ty ostatní členové, to není pouze obchodní dohoda, to je, je pan Scholz o tom hovořil, není to pouze obchodní dohoda. Je to určitý způsob um, utváření různého chápání vztahu mezi Evropskou unii a naší země, Ekvádoru, a my se snažíme vytvářet vztah, kde veškeré diverzní aspekty budou propojené, zohledněné tedy obchodní aspekty, eh, udržitelný rozvoj, plnění agenty 2030 a samozřejmě také cíle, aby tam byly zagetvé jako cíle, jako udržitelný rozvoj, lepší ochrana životního prostředí, společenské vztahy a je to tedy způsob, jak náš, tímto způsobem tedy naše vláda vidí to, jak by měla taková ta dohoda multilaterální fungovat. My nadále budeme pracovat v tomto smyslu a chceme, myslíme si, že nyní je na čase, aby Ekvádor a další ekonomiky Peru spolupracovali s EU tak, aby ten mechanismus obchodní výměny multilaterální mohl být mechanismem, který posílí celý soubor našich vztahů mezi Ekvádorem a Evropskou unii. A my jsme naprosto plně rozhodnutí, že se budeme snažit, tedy ze všeho úsilí, přispívat k tomu, aby naše vztahy byly dobré. My eh, napří, no, samozřejmě i v rámci schůze naší rady budeme chtít, aby tam bylo za zapojena i občanská společnost a vždy se bude v rámci vyhodnocovat, k jakým výsledkům došla tato eh, multilaterální dohoda. Samozřejmě i s ohledem na demokratický prvek a my, jakožto Ekvádor, s tímto naprosto souhlasíme. A ještě některé otázky od pana Šolce. Mě o některých jsem již hovořil před chvílí. Pan Šulc, Šolc hovořil o tom, že zde Ekvador otevřený, ano, naše země se otevírá, integruje se do procesu obchodních, do, multilaterálních eh, obchodních dohod s Evropskou unii, dalších, tady máme Bolívy. A je to tedy naše rozhodnutí, my navázat takovéto strukturované stavy s Evropskou unii. A samozřejmě se to týká i bolivijského národa. A Ekvádor a Bolívie, to jsou země, které jsou zastoupeny také v anském společenství, takže my to vnímáme i pozitivně pro naši zemi, pro Ekvádor a samozřejmě všichni státy, kteří jsou do této spolupráce zapojeny, jsou svrchovanými zeměmi. Nezávislost na ropě, to je pro naši zemi obrovské dilema. Víte, že ropa může být rovněž i určitým věznitelem. Vede, či může vést k tomu, že se ostatní odvětví ekonomiky naprosto zanedbávají. U nás eh, naše vláda má ekonomické plány pro to, abychom změnili naši ekonomiku i naši energetiku a přejeme si být méně závislí na ropném průmyslu. jsme zaznamenali velké pokroky, ale samozřejmě není možné, si, abychom si něco nalhávali a říkali, že už žádná práce před námi není. Ale pokud země jako má, závisí na exportu velice malého počtu produktů, tak je naší přirozenou úlohou, abychom diverzifikovali, neboť to není dobrá situace která sebou samozřejmě, a to je nám jasné, přináší hospodářská rizika. Doufáme, že se nám podaří tedy tuto situaci ohledně diverzifikace ekonomiky zlepšit a budeme na tom pracovat. Dohoda, o které hovoříme, je velkou pomocí právě v této oblasti. Děkujeme vám také za to, že byla takto implementována. E, poskytujete nám, poskytuje nám to možnost e, mít užší vztahy s Evropskou unii právě prostřednictvím této dohody o přidružení obchodu Brazílie, životní prostředí, kácení pralesa. Ekvádor má také velkou část amazonského pralesa. Brazílie je přirozeně tou největší zemí. Rádi bychom spolupracovali s Brazílií Pan McAllister o tom také hovořil. Obě dvě země, které mají amazonský prales, by měly spolupracovat v rámci kooperačních programů. Již došlo k prvním jakési setkání, jsme hovořili o organizaci dohodě o Amazonii s Brazíliemi a dalšími čtyři zeměmi a regionu. Věříme, že se nám podaří ochránit velice fragilní, křehký ekosystém. Ekosystém, který je tak důležitý pro naše národy, ale také pro naše indigenní národy, pro naše domorodné popula- domorodné populace v tomto regionu, ale že zároveň tímto chráníme i statek hodnotný pro celý svět. Je třeba, abychom životní prostředí v oblasti Amazonie chránili účinným způsobem a to není jednoduchý cíl zbývá celá řada otevřených otázek, které je třeba dořešit. Je třeba nalézt rovnováhu mezi využitím přírodních zdrojů a ochranou životního prostředí. Věříme, že se nám podaří přijímat dobrá řešení, rozhodovat se správným způsobem, tak, abychom dokázali splnit náš cíl udržitelného rozvoje v Amazonii. ještě dvě minuty. Budu tady hovořit rychleji. Děkuji také paní velvyslankyni za její prezentaci. Ukázalo mi to, jak velmi se Ekvádor zajímá Evropskou unii. Jde o to, že bychom rádi, abychom my a Evropané se lépe chápali budovali, na naš, budovali naše vztahy na solidním základě a vytvářeli tak do budoucna výhody a užitek pro oba dvě části. Pan McAllister, zdá se mi, zdá se mi, že Ekvádor a Evropská unie a další národy Latinské Ameriky mají společné zájmy, mají společné hodnoty standardy, ob, obhaje, standard demokratie, obhajoba lidských zpráv. Já si myslím, že bychom společně mohli takto pokračovat v této spolupráci a Myslím si, že naše spolupráce by mohla posloužit k tomu, že budeme eh, jak si nalézat řešení například i pro politickou krizi ve Venezueli, ale i pro další země, které, myslím, jsou nám všechny velice na srdci. Děkuji. Pane ministře, dovolte, abych vám poděkoval i jménem mých kolegů, jménem pana Churáky Atonda za to, že jste přijal pozvání k nám na výbor. Myslím, že jste viděl, že zájem o tuto část světa, o vaší část světa je opravdu velký. Přeji vám hodně úspěchů s vaší novou politikou. Těším se na spolupráci s Evropskou unii. Myslím, že máme i společné zájmy, mnohdy máme i společné postoje. Přeji vám i paní velvyslankyni, která byla tak laskavá, že vás doprovodila, abyste měl v Bruselu příjemné dny. Děkuji vám za pozvání.